do schválení zápisu nebudou předloženy žádné připomínky, žádné námitky, tak potom tyto jmenované osoby budou potvrzeny. Ve středu předseda rady a já podepíšeme čtyři právní akty podle článku 74 jednacího řádu Evropského parlamentu. Poslední sdělení z mé strany se týká článku 216 jednacího řádu. Příslušné výbory tady provedly určité korekce.